Dear colleagues, I think that it is uh, time to start. Milí kolegové, domnívám se, že nastal čas začít. Jedním z důvodů je dlouhé hlasování a já neprodleně začnu eh, prvním bodem našeho pořadu jednání, což je hlasování o GMO. Nejdříve paní Rees, zpravodajka. Monsieur le Président, je vais être particulièrement brève. Euh, Děkuji, pane předsedo, já budu opravdu velice stručná. Už jsme vykonali hodně práce, máme 314 pozměňovacích návrhů, o nichž budeme muset hlasovat. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se na tom podíleli. Přes rozdíly názorové politické, národní specifiku, dokonce i regionální specifika. Přesto všechno se kompromis zdařil. A na pozdější etapě, v pozdějším stádiu, když začneme s trialogem, tak budeme pracovat dál. Děkuji, říká předseda, a můžeme přejít k hlasování. Máte všichni hlasovací seznamy hlasovací kartičky. Začneme. Pozměňovací návrh 156 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 157 pro proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit. Eh, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 59 pozměňující návrh. Tady máme ústní pozměňující návrh a předám slovo příslušnému kolegovi. Ne, to už eh, zůstane v písemně eh, podobě, jak je to tady. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, nemáme námitky nikdo, tak můžeme o tom nechat hlasovat. 159 eh, s tou změnou ústní pro, proti, zdrželi se, přijato. Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování. I socialisti hanno due voti di troppo. Socialisté mají o dva hlasy navíc. Omlouvám se, Matyasi. Teď ještě o jeden hlas navíc a uzavírám hlasování. Zamítnuto. Je mi to líto. Kompromis jedna Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. nyní přecházíme na stranu 15 hlasovacího seznamu. A jako další 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 246 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 250 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 247 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout přijetí návrh 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňující návrh 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňující návrh 248 pro, proti, zdrželi se, přijat. 253 pro, Dvěstě padesát tři ehm, odpadá. Dvěstě padesát dva pro, proti. Myslím, že byl zamítnut, ale ještě si to ověříme. Ještě stále mají socialisté hlas navíc. A uzavírám hlasování zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale ověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 254. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 255. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Thank you. 261 è caduto. 261 odpadá. A nyní budeme hlasovat o 25. A 256, to je totožné pro, proti, zdrželi se, přijato pozměňovací návrh. Dvěstě padesát sedm, protože 258 odpadá, takže 257 je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 259, paní Gerling pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 262 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 a 263 totožné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Musíme si to ale ještě ověřit, takže eh, ještě jednou ta 620 a 263. Ne, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Ještě stále máme socialistu navíc. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 246 říká Proti? Zdrželi se? To nebylo jasné. 264 ještě jednou pro. Ale podle hlasovacího seznamu by už to mělo být vyřízené tato záležitost. Máte pravdu. Takže 269 jako další. Totiž tady jsme přijali ten pozměňovací návrh. To bylo přijato. Aha. Dobrá, takže teď hlasujeme o 269. Ano, souhlasíme všichni ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní druhá část. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuta. Thank you. adesso abbiamo gli emendamenti duecentosettanta e duecentosettantuno máme 270, 271 totožné pozměňující návrhy, ale ty odpadají, protože jsme schválili, přijali 269. Přicházíme tedy k 273 pro, proti, zdrželi se Přijat, zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 275, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 28 a 277, totožné návrhy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Dvěstě osmdesát jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. Přebývá nám zde jeden hlas za SAD. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dvěstě osmdesát šest. pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 288 ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvacet devět a 287, to jsou shodné návrhy, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 284, ten padá. 289, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní 290, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 292, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě devadesát čtyři. Takže 294, kde je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 296, ne, ta padá. 297, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme samozřejmě to překontrolovat. 297. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 298. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 31. Takže hlasujeme o 1.30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Pozměňovací návrh 301 kolegyně Zomr. Jsou zde dvě části. Hlasujeme o první části, kde pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato ale musíme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 311. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní 312. Je zde ústní pozměňovací návrh od pana Stáse. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak? Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 312. E, v pozměněném znění, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Musíme to zkontrolovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Jedna. Zpravodaje. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Je to dobře, že jsme to ještě jednou zkontrolovali. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to bylo zamítnuto. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Bylo to přijato, tak blahopřejeme. Hmm. Nyní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Padesát osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76, protože všechny ostatní předtím padají. Takže pozměňovací návrh 76. Nebo ne, o tom také nemusíme hlasovat, protože 302 a 303 byly zamítnuty. Takže hlasujeme o kompromisu číslo 5. Já se omlouvám, je to trochu složitý hlasovací seznam. Takže kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 84, kolega Petrle, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 110 pod odůvodnění 10a. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A není 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15 a 120, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 125, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 126, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17 a 128. To shodné návrhy, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127 a 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 133. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 135 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A druhá část. O té hlasovat nemusíme. Takže přecházíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. pozměňovací návrh 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to bylo přijato, ale musíme to zkontrolovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. Sto čtyřicet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 148, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 152. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. jde proti? Aprovato. Check. Yes, probably. Musíme si to zkontrolovat. Hlasovali všichni? Pozměňovací návrh 154 tedy. No, končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Adesso votiamo per voto elettronico. A není bude ne. hlasovat. Elektronické doporučení ve druhém čtení v pozměněném znění. Hlasujeme nyní. Ano, to je závěrečné hlasování. Tak, teď už nelze hlasovat. Konec hlasování. Je to schváleno. A nyní musíme ještě rozhodnout o tom, zda udělíme mandát k vyjednávání. Musíme to opět hlasovat elektronicky. Máme zde asi nějaký problém s tlumočením, funguje tlumočení. Takže hlasujeme není o tom rozhodnutí o udělení mandátu, elektronicky hlasujeme. Tak, teď už tlumočení funguje dobře. Tak, končím hlasování. A velice vám děkuji. A také děkuji zpravodaji, zpravodajce tady za odvedenou práci. Only one minute of suspension for... Takže už jenom si dáme takovou minutku přestávku, abychom měli čas a nechali eh, panu komisaři čas, aby se připravil. Dear colleagues, dear colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně, čekáme na pana komisaře, který dorazí v 10 minut, to znamená 10 minutovou přestávku si uděláme.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 Cari colleghi, è un eh, piacere avere. Milí kolegové, milé kolegyně, je mým velikým potěšením přivítat mezi námi na začátku jeho mandátu pana komisaře Miguela aliase Kanětu, který je zodpovědný za klimatickou politiku, za energetické záležitosti. Pan komisař je dnes mezi námi, pro první výměnu názorů s naším výborem. <clears throat> Především s ohledem na nesmírně důležitá témata, oblasti, kterým se bude pan komisář věnovat v následujících měsících. A samozřejmě, že i s ohledem na jednání, která probíhají v oblasti klimatických změn a která podstoupí velice obtížnou etapu, důležitou etapu, jež nás čeká příští měsíc v rámci konference v Limě. Doufáme, že dojde k dohodě poté v roce 2015 na konferenci v Paříži, která z toho vyplyne legislativní návrhy našeho výboru a mm, ty, které spadají do pravomocí pana komisaře, jsou opravdu rozsáhlé, je to systém obchodování s emisemi například. Dále samozřejmě celá problematika, která se týká emisí CO2, všechny změny, všechny návrhy, které se týkají kyotského protokolu. Toto jsou všechno témata, která budeme sledovat společně s panem komisařem. náš výbor bude na všech těchto oblastech aktivně pracovat v následující několika letech. Vážený pane Kaněto, je pro nás velikou ctí, že jste mezi námi. Já vám za chviličku dám slovo. Budete mít možnost úvodního vystoupení našeho setkání a poté proběhne několik kol otázek a odpovědí. Samozřejmě, že se budeme velice těšit na vaše odpovědi. Takže máte slovo, pane komisaři, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milí Kolegové, Dámy a pánové, dovolte, abych vystoupil poprvé v tomto vašem výboru Envy a abych zdůraznil, tak jak jsem to již udělal v průběhu slyšení, důležitost Evropského parlamentu nejenom jakožto spoluzákonodárce, ale zároveň jakožto instituce, která nejjasněji představuje evropskou demokracii. A to je důvod, proč jsem se rozhodl že moje první vystoupení, veřejné vystoupení komisaře, bude právě v vašem výboru průběhu, tohoto, v průběhu mého slyšení jsem slíbil otevřený transparentní dialog společně s vámi a pro mě je to, tato první výměna názoru právě takovým prvním krokem v budování tohoto dialogu dialogu, který by měl být prvním krokem v dosažení klimatické politiky Evropské unie. Víme samozřejmě, že klima se mění a samozřejmě tímto způsobem vidíme čím dál tím větší dopad na každodenní život našich občanů, podniků, našich eh, eh, odvětví. A samozřejmě, že, to, že eh, vidíme jasně všechny tyto informace i v, v závěrech IPCC. Ovšem to ještě není úplně všechno. Máme zde samozřejmě i pátou hodnotící zprávou. My ovšem musíme udělat vše to, aby jsme dosáhli snížení oteplování o 2%. jak bylo slíbeno, toto by mělo být naším politickým závazkem v následujících měsících a letech a já jsem si jistý, že se nám povede opravdu dosáhnout a udržet eh, vůči postavení Evropské unie v tomto boji. Eh, Milí poslanci, eh, dosáhli jsme Ehm, asi ehm, tak před třemi týdny eh, na nejvyšší evropské úrovni historickou dohodu, která se týká cílů a klíčové architektury v oblasti klimatu a energetické politiky a je to rámec pro klima a energetickou politiku pro rok 2030. Je to velice důležitý výsledek ehm, jednání mezi všemi třemi institucemi Evropské unie a ostatními eh, aktéry. Tyto závěry Evropské rady představují velice důležité momentum, na které musíme budovat na evropské i celosvětové úrovni. A já doufám, že evropská úroveň, Evropská eh, unie bude právě vést takovou ambiciozní politiku v této oblasti a budeme se snažit dosáhnout mezinárodní dohody na pařížské konferenci v roce 2015. Ovšem především se musíme snažit o rychlou a řádnou implementaci rámce pro rok 2030. A toto musíme udělat velice inteligentním způsobem, tak abychom využili všechny výhody eh, přechodu k ekonomice nízko Eh, uhlíkové ekonomice a, udržite, a samozřejmě udrželi růst pracovní místa a udržitelný rozvoj. Tento rámec by měl být přetaven v konkrétní akce. To znamená, pokud jde o využívání obnovitelných energií, pl, využití plného potenciálu zelené ekonomiky nejefektivnějším způsobem ve prospěch našich spotřebitelů, odvětví a samozřejmě veřejných financí. Ovšem předtím, než pohovořím o konkrétních krocích implementace rámce 2030, dovolte několik takových obecných eh, úvah eh, hlavních směrů Evropské rady. Vítám eh, to, že jsme se dohodli na snížení skleníkových plynů o 40 na naší úrovni v EU a dále je to méně než 43% v rámci ETS sektoru a minus 30% ve všech sektorech, které nespadají do ETS projektu. A zároveň vítám návrh závazného cíle na úrovni 27 obnovitelných energií v evropské úrovni pro rok 2030. Toto je jasný signál pro naše investory ohledně toho, že budeme podporovat silný růst v oblasti obnovitelných energetik a zároveň se budeme snažit o <clears throat> evropský přístup této problematice. Energetická účinnost. V této oblasti je pravda, že jsme si přáli ambicioznější cíl. Komise navrhla cíl 30%. Pan předseda Juncker a já jsme prosazovali závazný a ne orientační cíl v této oblasti. Ovšem to původní návrh samozřejmě víme, že ještě bude revidován, máme na mysli, budeme zapomínat na těch 30% na náš cíl a budeme se snažit postupně zambicioznit tento cíl. Rád bych zdůraznil velice pozitivní prvek a to je těch 40% závazného cíle na evropské úrovni. To znamená, že ho dosáhneme u nás v Evropské unii a nebudeme potřebovat žádné další mezinárodní kredity po roce 2020, což znamená, že veškeré investice proběhnou na úrovni EU. Zároveň vítám zásady pro stanovení cílu pro sektory, které nespadají do ETS. Národní cíle budou někde v rozmezí 0 a 40 ve srovnání s emisemi v roce 2005 a kolektivně bychom měli dosáhnout 30 eh, v celé EU. Máme zde samozřejmě veliké ambice v tomto sektoru a samozřejmě, že musíme zvýšit i pružnost, flexibilitu v této oblasti, abychom dosáhli těchto cílů. Proto musíme opravdu velice obezřetně se snažit o, zach- o zachování environmentální integrity celého systému. Vítám dohodu dvou důležitých finančních nástrojů. Je to eh, takzvaný Eh, fond inovační NER 400 a zároveň modernizační fond pro členské země s nižšími příjmy. Tyto fondy představují 700 milionů ETS povolenek eh, čím se Evropská unie stane efektivnější a bude podporovat především inovace v energetickém sektoru a těchto odvětví. A zároveň eh, vítám referenci, eh, která se týká dobrého fungování reformovaného systému ETS jakožto klíčového prvku naší klimatické politiky. Chci, aby tento systém eh, hrál technologicky neutrální roli na kladově efektivní a samozřejmě investoval do nízkouhlíkové ekonomiky. Dobře fungující systém ETS zdůrazní fungování interního trhu, bude stimulovat využívání obnovitelných energií a zároveň eh, zlepšení v oblasti energetické efektivity, účinnosti. Evropská ráda v neposlední řadě zdůraznila i důležitost interního energetického trhu a máme zde cíl 10% um, energetického zájemného propojení do roku 2020 a 15% cíl do roku 2030. To navrhla Evropská komise. Pokud chceme dosáhnout tohoto um, cíle v oblasti propojení zlepší energetickou bezpečnost a zároveň integraci trhu, ale zároveň to umožní i eh, větší podíl obnovitelných energetik v rámci elektrického mixu a právě proto potřebujeme implementovat kritické projekty společného zájmu. To je zásadní. Dámy a pánové, to, Toto jsou samozřejmě hlavní prvky okamžité agendy Evropského i parlamentu, například takzvaná rezerva tržní stability, která je nesmírně důležitá a doufám, že dojde k brzkému přijetí, čím by se eh, celý systém ET stal ještě odolnějším. Podobně jako i v jiných typech legislativ, které navrhuje Evropská komise, budeme se snažit o to, aby ustanovení této smlouvy byla aplikována a respektovala plně kompetence každé jednotlivé instituce. Máme zde několik zajímavých záležitostí, které se ještě týkají této rezervy stabilizace trhu. Především to, že může za, být zahájena dříve a zároveň těch 900 milionů dočasně zadržených povolenek, které bychom měli v této rezervě. Jsem zdůraznil i to, že ehm, Evropská Evropská komise nebude stát v cestě implementace této legislativy a doufám, že ji budeme schopni přijmout někde v první čtvrtině, první čtvrtletí příštího roku, protože pozitivní výsledek v této oblasti nám umožní samozřejmě co možná nejrychleji implementovat tento legislativní návrh a zároveň reformu evropského eh, trhu s uhlíkem po roce 2020. To je velice ambiciózní cíl. Ovšem my samozřejmě to dlužíme všem účastníkům uhlíkového trhu, našim odvětvím. dlužíme jim bezpečnost na tomto trhu po roce 2020, jednotlivá pravidla a tak dále. Samozřejmě se budeme snažit o rychlou implementaci právě tohoto systému rezervy tržní stability. A pokud jde o cíle, které nespadají do oblasti ETS, já se budu snažit o analýzu dopadu příští rok u takových prků, jako je zvýšená flexibilita, integrace oblasti půdy a Eh, lesnictví do eh, celého tohoto rámce zmírňování dopadů eh, v souladu s, program, s pracovním programem Evropské komise budeme se snažit o dobrou kvalitu a samozřejmě nákladovou efektivitu celé oblasti. Pokud je o energetickou účinnost, musíme samozřejmě reagovat i na požadavek Evropské rady ohledně priorit jednotlivých prioritních sektorů, pokud jde o energetickou účinnost a přetavit to na evropskou úroveň. Přijdeme i s určitými doprovodnými opatřeními, tak abychom na evropské úrovni dosáhli závazného cílu alespoň 27 Zároveň se budeme muset snažit o transparentní a spolehlivý systém řízení a zprávy v této oblasti. Je důležité eh, nějaký způsob, uspůsobit reportování v této oblasti, tak abychom zabránili administrativním nepotřebným nákladům. A zároveň budeme chtít zlepšit podmínky využívání systému CCS Toto je zásadní technologie pro dosažení bezuhlíkové ekonomiky do roku 2100, tak jak to bylo stanoveno v poslední zprávě panelu IPCC. A úplně na závěr, ještě před letní pauzou, bych chtěl zahájit eh, rozsáhlou rozpravu ohledně redukce emisí v oblasti sluneční dopravy a zorganizovat i konferenci všech zúčastněných stran, kde bychom se zamysleli nad tím, co již fungovalo dobře a co bychom ještě mohli zlepšit pro období po roce 2020 v této oblasti samozřejmě uvítám eh, aktivní zapojení eh, i z, vašich, z vaší strany. Mm, u všech politik opatření, za které budu zodpovědný, věnuji velikou pozornost názorům jednotlivých zúčastněných stran, protože klimatické politiky nemohou fungovat, pokud ekonomika nefunguje. A právě proto bychom neměli propást vše, veškeré možnosti, které zde máme, ekonomické možnosti pro vytvoření nových pracovních míst, inovací, které pomohou celkové energetické politice. A právě proto balíček pro růst, pracovní místa a investice investice, se kterým přijde Evropská komise v následujících týdnech, je nesmírně důležitou příležitostí poukázat na naše odhodlání investovat do této oblasti infrastruktur, obnovitelných eh, eh, eh, mm, zdrojů, energetické efektivity. Já spolupracuji s panem místokomisařem Katajnem, který je zodpovědný za tuto oblast, tak aby tyto politiky byly součástí toho investičního plánu 300 miliard, které navrhuje pan předseda Juncker a zároveň by to mělo přispět k tvoření energetické unie kterou bude řídit pan místopředseda Ševčovič, protože, jak víte, toto je e, základní součást celé této problematiky klimatické akce a energetiky. A nyní, jestli dovolíte několik slov mezinárodním dohodám. Naše kroky v rámci e, rámce 2030 Eh, samozřejmě, že musí brát v potaz i mezinárodní rozvoj, mezinárodní aktivity. My musíme jít ale příkladem v této oblasti. Naše závazky musí být určitým podnětem pro zapojení ostatních hlavních hráčů a snažit se společně o snížení skleníkových plynů. Pokud jde o globální dohodu v Paříži, eh, dohoda nebo setkání v Limě bude hlavním krokem na této cestě. Budeme se snažit o globální a právně závaznou dohodu v Paříži. Právě proto budu se spolupracovat s Evropským parlamentem, především pokud jde o delegaci vašeho výboru, kterou povede váš pan předseda, ještě před jednáním, které nás čekají v Limě. Samozřejmě, že si chci vyslechnout i vaše názory a chci, aby jsme hovořili jedním hlasem na této konferenci. Klimatická konference v Limě by měla přinést tři klíčové výsledky. Nejprve musíme zajistit to, že veškeří mezinárodní partneři předloží na stůl jednotlivé plány snižování eh, skleníkových plynů ještě před koncem března 2015. Mezinárodní proces musí být v této oblasti Eh, zorganizován ještě před eh, pařížskou konferenci. Musíme analyzovat ambice eh, těchto agregovaných jednotlivých mm, účinků, úsilí a mm, pouze to by nám mohlo pomoci dosáhnout dohodu v roce 2015 a náš hlavní cíl, to znamená udržení teploty pod mm, nárůst dvou stupňů Celsia. Druhá záležitost, musíme samozřejmě pracovat i na Eh, zmírňování dopadů po roce 2020, tak aby tento cíl těch dvou stupňů byl opravdu udržen. A právě proto eh, nesmíme zapomínat, že tato dohoda z roku 2015 totiž nevstoupí v platnost dříve než v roce 2020. A třetí záležitost, musíme pochopit všechny prvky návrhu tohoto textu eh, dohody pro rok 20, z roku 2015 Lima by měla být takovým přípravným krokem v rámci eh, vyjednávacího textu OSN. Já jsem začal s ohledem na setkání v Limě již koordinovat společně s paní Federikou Mogherini celou záležitost. 5. listopadu jsme měli první setkání, na které jsme se eh, dohodli o tom, že vši, veškerá, veškerá naše úsilí, diplomatické úsilí na Evropské unii bude mobilizováno pro jednání jednání v tak abychom přišli opravdu, aby to bylo klíčem našich externí aktivit. Tento rámec 2030 by jinak nemohl fungovat. Měl by skutečně udělat z Evropské unii vedoucí sílu na tomto poli dosažení těch 10%, pokud jde o snížení v rámci globální ekonomik. A my samozřejmě budeme se snažit aby se do toho zapojili ostatní ekonomiky, eh, novo eh, nastupující ekonomiky světa a ostatní hráče. Dále pokud jde o globální úsilí v oblasti klimatických změn, mělo by to samozřejmě vzít potaz stávající ekonomickou a geopolitickou realitu. V tomto ohledu se těším na následující debatu, která nás čeká v listopadu na plenárním zasedání. Tato rozprava by měla obohatit um, celou tuto problematiku a samozřejmě přispět uh, k přípravě uh, pařížské dohody. Musíme zajistit to, že klimatická změna je neustále naše globální prioritou. V následujících 13 měsících její důležitost bude ještě narůstat a já se těším na spolupráci s um, ostatními kolegy komisaři i s vysokou představitelkou, tak aby skutečně to neustále bylo naše prioritou v externích dialozích v následujících měsících. Ambiciozní akce, kroky v této oblasti, kompatibilní úsilí mezinárodních eh, partnerů eh, nám umožní eh, samozřejmě i Eh, dosažení cílu na globální úrovni eh, vidíme, že dochází v různých eh, ostatních zemích u našich partnerů vytvoření podobných systémů, například v Číně, kde rovněž mají systém obchodování s povolenkami. Já skutečně doufám, že všechny tyto kroky budou hlavními hlavními eh, prvky budování energetické eh, unie. Naším hlavním cílem samozřejmě v této oblasti udržitelný růst prostřednictvím zelenější, energeticky účinnější, efektivnější ekonomiky v Evropě. Samozřejmě, že chceme hrát hlavní roli v této oblasti, potřebujeme dosáhnout ovšem ekonomického růstu, který půjde ruku v ruce s tímto rozvojem v oblasti klimatu, tak aby to bylo ke prospěchu nás všech. Děkujeme, vážený pane komisaři, děkujeme za toto úvodní slovo a nyní... A nyní už se pouštíme do debaty. Nejdříve koordinátoři, kteří si vezmou slovo jménem politických skupin, pak umožníme panu komisaři, aby reagoval a poté druhé kolečko dotazů, komentářů kde se může účastnit kdokoliv. Pokud možno, tak se prosím držte časového limitu dvou minut, aby měl tu možnost prohovořit každý, kdo si to přeje. Pan Ivo Belec za EPP. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dobrý den. Srdečně ještě jednou blahopřeji Eh, k vašemu zvolení. Ano, všichni souhlasíme, že opravdu jste odpovědní za zcela klíčové portfolio, jak v oblasti životního prostředí, tak hospodářství, tak i pracovních míst a investic. A vy jste o tom všem pohovořil a investice eh, iniciativa v oblasti klimatu a růst, to jsou vše nedílné součástí um, tohoto balíčku a my s tím 100% souhlasíme. Několik málo otázek, budu konkrétní, půjdu k věci a i se by nasnažím držet se časového limitu. Když hovoříme o závěrech eh, dva týdne starých eh, zasedání rady. Ano, souhlasím, rada opravdu je trochu mírná, když to řeknu ohledoplně ve srovnání jednání eh, s komisí. A myslím si, že máte pravdu, že se musíme držet našich ambicí a eh, ta doložka přeskumu. Možná byste nám mohl přiblížit, jak se do toho chcete pustit, konkrétně jak chcete dosáhnout toho 30% cíle, toho stižádostivého cíle minimálního snižování spotřeby energie. A pak COP Lima. Paříž, eh, ta konference, tam samozřejmě podporujeme vaše slova, ale eh, jak si vy představujete minimální výstup, ani ne tak v té Limě, ale zejména v Paříži a zejména, co se bude dít, když neuspějeme eh, v tom, abychom dosáhli dohody, jaký je ten záložný plán z pohledu Evropské unie po té pařížské konferenci. A třetí moje otázka, velice vítáme skutečnost, že přičítáte tak velký význam systému povolenek a i stabilizační rezervě. Je to i i zde velice ctižádostivý plán, možná hovoříte o jaře a že před létem se podaří s radou už něco vyjednat. Ale starost nám dělá skutečnost, že zde máme mnoho takových vážných důvodů k obavám z mm, strany průmyslových odvětví. A tady jménem komise se snažíte přijít s iniciativou, kdy máte v úmyslu to položit na stůl, například ten takzvaný carbon leakage, to unikání eh, po roce 2020, protože tam bychom opravdu rádi viděli kvalitní kompromis eh, i v této sněmovně. Děkuji. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty Matias Hrote. Děkuji, pane komisaři. A je dobře, že zde právě jako první komisař už jste se dostavil na půdu našeho výboru a že jste připraven odpovídat na naše otázky a diskutovat s námi. Klimatická konference v Limě, ta má jakoby prorazit tu cestu směrem k Paříži a i já mm, chci vyjádřit naději, že i na radě se o tom hovoří. My jsme zde schválili usnesení a tady musím říci, že že dokonce s výborem Inter to probíhalo velice harmonicky. Um, takže si myslím, že to vysílá silný signál. Ale jak chcete přesvědčit radu, aby přišla s plánem a i rozjela ho, aby se generovala patřičná pozornost a soustředěnost k tomu, aby se v Paříži opravdu dostavili výsledky, protože já to vůbec nevidím. Když se podívám na radu a i v oblasti toho klimatického balíčku, kde by nám nejraději všechno sebrali a prostě by nám podrazily nohy a tam to opravdu nevěští nic dobrého. A téma MSA. RSA. Tam právě Iro, Ivo Belet říkal, že doufá, že před létem už něco bude. No já doufám, že to bude leto už letošní a nikoli příští nebo přes příští rok. Tam doufám opravdu, že svým ambicím dostaneme. Už jste se zmínil, že kdyby si to parlament přál, tak bychom mohli si i určit dřívější datum. A není ten takzvaný carbon leakage. O tom jste také hovořil a myslím, že se to nesmí eh, směšovat, že by to nemělo být všechno najednou MSR i carbon leakage, tedy ta, to unikání uhlíku. Na to se musí nahlížet odděleně. Takže ten carbon leakage, to, že se nám bude stěhovat průmysl někam jinam, tam musíme velice bedlivě sledovat. Pokud budeme 30 eh, euro brát jako tu základní nominální hodnotu nebo 60, 16 eh, euro, když se podíváme například na ztrátu kupní síly, na to, jak se to odrazí v peň, na peněženka každého, tak si myslím, že bychom měli nejdříve vynechat, ale potom, že přijde nějaký kvalitní návrh. A pak tématu MSS, CCS, a to je to skladování eh, uhlíku a eh, elektrárny. Tady se domnívám, že alternativy opravdu existují. Ono se to určitě dostaví jako něco, kde už nemáme jinou možnost, například výroba cementu. To v Evropě chceme, to potřebujeme, proto uděláme všechno, aby to v Evropě zůstalo, aby toto z Evropy nezmizelo, ale je třeba tomu věnovat a vyčlenit na to tolik energie, aby eh, ta síla těch elektráren nebyla ochuzena. Jak si tu politiku v nejbližších pěti letech eh, představujete? Chcete eh, ty elektrárny nějakým způsobem omezit? Děkuji. A za EKR paní Garling, děkuji vám. Vítám, pane komisaři. Já bych se ráda zeptala na váš pracovní program. Já vím, že zatím ve své funkci fungujete pouhý týden nebo tak, ale dokážete si představit, že my velice bedlivě čekáme a nasloucháme, jak budou znít vaše priority a zejména z pohledu toho dopisu, který jsme eh, od pana Timmermanse tedy zahlédli, že byste možná i měl v úmyslu něco z toho programu škrtnout, například ta inteligentní úprava, ta smart regulation, to bylo součástí minulého komisaře a ten program REFIT. Sice jste se mu věnoval několika slovy, ale tady bychom čekali, že by právě s naším výborem proběhly intenzivní konzultace. E, v tom dopise který jsme viděli, tak mezi jinými dvě záležitosti, ve kterých například náš výbor už pokročil. A první, na které mě záleží, je balíček o kvalitě ovzduší a e, směrnice o národních e, Eh, programech o emisích a druhá věc, to je nový balíček o odpadech a zdá se, že v tom dopise se eh, o nich hovoří jako o možnostech, které by se mohly z vašeho portfeje nějak vytratit. Já bych chtěla vědět, eh, jak na to nahlížíte a kdy budete ochoten nám předložit už pevně stanovený program na vaše mm, působení v komisi, abychom i my na to mohli nějak reagovat. Děkuji za skupinu ALDE, pan Topolce. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Kaněte, na bůdě našeho výboru. Zmínil jste se, že eh, se vydáte do Limy v prosinci na ten summit. Znamená to, že budete tím vedoucím vyjednavačem na mezinárodní scéně, že jste si to s panem místopředsedou Ševčovičem nakonec už dohodl, že to vy budete reprezentovat Evropu v těch všech zásadních vyjednávacích kolech, nikoli pouze na samitech, ale rovněž i v těch předjednávacích kolech, které povedou k Paříži praxi tedy, co mám na mysli. Když někdo potřebuje zavolat EU, bude to váš telefon, na který se dovolá. Budete to vy, kdo budete eh, reprezentovat eh, vůči těm různým stranám, vůči zájmům právě Evropskou unii. Minulý rok jste už hovořil o tom, jak si představujete budoucnost i závazky, ale přes, máte i nějakou představu o těch milnících, které by měly vést k pařížskému samitu? Máte tedy plán, jednoduše řečeno. Děkuji. Děkuji. Za GUE pan Mercia Valons. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněte, hovořil jste podrobně o závěrech eh, poslední Evropské rady, ale o vašich návrzích a záměrech eh, až tak ne. Eh, ctižádostivé cíle, ano, my se ale domníváme, že by mohly být ještě ctižádostivější. Není čas na žádná spouštění v oblasti klimatických změn. Ano, potrháváte, že klimatické změny jsou důležité, že na nich záleží, i když ne vždy ve svém životě jste hájil um, tento Eh, názor. Já doufám, že nyní hovoříte o něčem, o čem jste opravdu vnitřně přesvědčen a že budete ochoten se zastat takovéhoto postoje i při mezinárodním vyjednávání v Limě. Netroufám si říci, že opravdu všichni budeme hovořit jedním hlasem, to by bylo bezprecedentní. Ale ještě Konečně hovořil jste o energetické úspornosti, obnovitelných zdrojích, že budete hájit ten 30% cíl, žádnou zprávu, funkční systémy, snižování emisí v oblasti dopravy. A moje otázka zní, a co vaše vlastní návrhy? Jak oni vypadají? Jak to vypadá z pohledu záruk, že budeme mít udržitelnou ekonomiku, tvořit pracovní místa a opravdu účinným způsobem bojovat s klimatickými změnami. Děkuji a za zelené pan Eckhout. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. A jsem rád, že si s vámi můžeme pohovořit o různých konkrétních tématech. Tady jsem. Ještě vlastně e, potrhnu e, tu otázku, ten otazník e, kolegy z Alde. Ano, budeme přítomni na různých klimatických konferencích jako Evropa. To je dobře, ale důležité je, aby z pohledu venkovního, vnějšího, to byl jeden člověk, že možná budete vy v Limě, pan Ševčovin v Paříži, pan, pan Timmermans ještě někde jinde. My potřebujeme tu jednu tvář, která bude tím vyjednavačem. E, já nechci jenom slyšet, že tam prostě budeme přítomní. Já bych rovněž rád věděl, kdo bude jménem EU vyjednávat a kdo bude e, takovýmto soudržným eh, způsobem, důsledným způsobem evropské zájmy hájit. A není balíček 2020. Eh, tady bych rád zdůraznil, že tady máme přece jen určitý problém. Pokud se rada rozhodne formou závěru rady, tak oni pracují systémem jednomyslnosti. Ale když hovoříme o legislativě, tak jsme spolulegislátoři a tam i na radě je kvalifikovaná většina. A v těch závěrech je jedna věta, která vyvolává obavy u mnohých a já bych rád slyšel od vás. Tam se hovoří, Evropská rada bude e, přeskoumávat všechny prvky tohoto rámce a bude vhodným způsobem nastolovat strategické nasměrování a právě e, vše musí spolu ladit. Energetická úspornost, ETS a tak dále. To můžeme interpretovat tak, že nesmíme se dotknout e, těch vzájem, té vzájemné propojenosti, musíme prostě přesně jít tou stopou, jaká tam je eh, načrtnuta. Takže tady máme ten nejnižší společný jmenovatel té jednomyslnosti, aby to nikdo nemohl vetovat. Ale u legislativní návrhu už tomu tak nebude. A jednu věc, kterou pan Juncker jasně slíbil, jsou závazné cíle v oblasti energetické úspornosti. A já mám za to, že komise uh, Eh, opravdu přijde z návrhy, které budou pak závazné. Eh, tady máme zatím pouze určité nasměrování, které je nejnižším společným jmenovatelem. To je něco jiného. A pak poslední otázka. Závěry v oblasti kompenzačních eh, fondů a možnost povolenek zdarma pro producenty energie z těch méně bohatých zemí. Jak chcete zajistit, že nebudeme dvojmo dotovat eh, uhelné elektrárny? Protože pokud nejdříve energetickému odvětví rozdáme ty povolenky zdarma a pak ještě budeme mít ten kompenzační fond, kde budeme někoho kompenzovat, tak budeme vlastně dvojmo dotovat uhlí. A já bych od komise jasně rád eh, zcela eh, nedvojsmyslně slyšel, že to nebude takto dvojmo a chtěl bych, abyste to tady i vy prohlásil. Děkuji. Jako další pan Peticini za EFDD. Já mám otázku týkající se nového programu těch eh, nových eh, evropských propojení. Tam máme celkový rozpočet na rok 2014 až 2032,2 miliony na um, materiální propojení v oblasti dopravy a energetických sítí a materiálové propojení. Z těch 33 milionů 20 a něco milionů jsou pro energetické sítě a 18 miliard je na těch stud, na ty studie, na těch 34 studií, takže vše dohromady je 5 milionů a pak máme další studii, která má stát 10 milionů, takže co se tím vlastně financuje a proč ty studie stojí tolik peněz? A e, pokud bychom pak chtěli ufinancovat všechny projekty, tak je třeba 70 miliard do roku 2020 ale jak tam můžeme rovněž počítat a spolehlivým způsobem i se soukromými investicemi. Děkuji. A tedy máme tady první kolo otázek a já neprobleně předám slovo panu komisaři, aby eh, mohl na ty otázky odpovědět. Eh. Děkuji. Vážený pane předsedo. Já bych rád nejprve zareagoval na jednu otázku, která se zazněla v podstatě několikrát. Ptal se pan Eckhout a pan Torval se ptali na to, kdo bude tím zástupcem na těch klimatických samitech. Víte, že místo předsedové mají tu vlastnost a kompetenci určovat, kdo v mezinárodním měřítku zastupuje eh, kompetenci nebo kdo eh, komisi na mezinárodních fórech nebo na radě nebo kdo chodí do parlamentu. To je jedna z rozhodovacích pravomocí stávajících místopředsedů komise. A ti se musí prostě domluvit eh, s předsedou, který to bude řídit a koordinovat, ale my se musíme nějak rozhodnout a my jsme se rozhodli, že já budu tím zástupcem v Limě. Takže já budu celý ten týden v Limě a budu tam vystupovat svým jménem. Ale budeme také pokračovat samozřejmě v kontaktech, protože my zde rozvíjíme plnohodnotnou diplomaci, abychom e, také byli úspěšní v v Paříži musíme také spolupracovat se všemi klíčovými hráči i z OSN a pro nás také podporuje paní Morgariny. a využíváme také spolupráci s delegacemi v 40 různých zemích, kontaktujeme je, spolupracujeme s nimi tak, abychom dávali najevo to, jak je odhodlaná Evropská unie a také zjišťujeme, jaké jsou jejich obavy a co očekávání od setkání v Limě i v Paříži. A také spolupracujeme úzce s přáteli budoucích předsednicí, eh, s týmem, který ve Francii eh, vyjednává tu budoucí dohodu o změnách klimatu. Jistě pochopíte, že Paříž je velice atraktivní, ale já chci prostě v tyto dva roky pracovat tak, abychom se opravdu měli závazek, který bude závazný, takže můžete si být jisti, že pojedu do Limy, budu jednat s celou řadou zemí a nakonec se to rozhodne v Paříži. Nicméně my pracujeme postupně a máme tvář. A když dva lidé pracují na jedné věci, tak prostě pokryjí více věcí. Já momentálně pojedu do Limy, ale pokud je třeba také udržovat například kontakty v Číně nebo v USA, tak zde budeme spolupracovat. Tak je to naplánováno. Takže nejde o to, že by to bylo nějaké fixní rozhodnutí, ale prostě místo předseda se rozhodl takto, že já budu jednat v Limě, že to bude to, to moje telefonní číslo a že budeme tedy rozhodovat takto. Další otázky pana Beleta. Týká se problematiky úniku v souvislosti s uhlíkem, takzvané carbon leakage. To je téma, které také mnohým lidem leží na srdci. Evropská komise jasně eh, uvedla pravidla, to znamená, že zde bude nadále ten systém těch eh, povolenek zdarma, ovšem Jde o to omezování carbon leakage. Co se týče těch povolenek eh, zdarma, to znamená jistotu pro průmysl. Ale musíme také vytvářet eh, legislativní návrhy, Je třeba podporovat technologický rozvoj a je zde také ten jasně vyslaný signál, že eh, zařízení, které mají vyšší energetickou účinnost, by neměly eh, trpět vyššími náklady v souvislosti s uhlíkem. Je to samozřejmě něco, co dojednáváme v dialogu s tímto parlamentem. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby ta legislativa byla na stole dříve, nebo po, než, nežli později, ale rozhodnutí o carbon leakage nemůžeme svázat s tou rezervou tržní stability, protože ta rezerva z tržní stability znamená ještě mnohem větší úsilí. A měli bychom tedy co nejrychleji usilovat co, o co nejambicioznější kompromis. A to ve spolupráci komise a Evropského parlamentu. Jistě nebude to jednoduché, protože také ty kompromisy v radě, které pro některým lidem se jeví jako nedostatečné, jsou vyjednávány velice složitě. Jde o to, abychom do Paříže odjeli s opravdu ambiciozním cílem v oblasti otázek klimatu. Matias Grote se ptal také na otázky jaderné energetiky a i na energeticky náročná odvětví a co s nimi bude. Zde hovoříme jasně. Chceme být na špici v ob- užívání obnovitelných zdrojů energie. Někde už je opravdu vysoké zastoupení obnovitelných zdrojů energie, ale jsou zde problémy a ty se týkají chybějícího interního energetického trhu. My máme uzavřené e jedno, vnitřní trhy, máme sítě, které nejsou inteligentní, máme pravidla, která nejsou dostatečně jasná a transparentní. To znamená, že musíme zde usilovat opravdu o ambiciozní cíl a rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Budeme potřebovat vytvořit skutečný eh, vnitřní trh s energií. A pan komisař Ševčovič zde zahájí ambiciozní strategii pro EU, do níž bude také spadat vytvoření skutečného vnitřního energetického trhu, kde budou dostatečně inteligentní sítě, možnosti využívání různých kapacit, například velkých kapacit na jihu Evropy nebo v Severním moři a jinde. Takže jsou zde problémy, které musíme řešit. Například také energetická bezpečnost, diverzifikace dodavatelů a zdrojů. A znávám, že v některých zemích se bude snižovat eh, kapacita výroby energie, protože se budou likvidovat určité jaderné zařízení. Momentálně pracujeme na celé řadě projektů. Je zde ten Junckerův e, návrh 300 miliard a tento týden také budeme začínat promýšlet budoucí program komise. Takže právě tento týden vlastně probíhá taková revize. Je to tedy ten proces, který probíhá probíhá revize veškerých návrhů, které momentálně jsou na stole a vyhodnocujeme jejich potenciál a možnost, aby se dále rozvíjeli s ohledem na to, co se dělo v minulosti. A jde nám o to, abychom nepředkládali takové návrhy, o kterých si budeme jistí, že stejně neprojdou. Takže musíme teď odvést tuto práci a s ohledem na ten balíček 2030, eh, také například v souvislosti s revizí směrnice o energetické účinnosti a dalších směrnic. A komise je nadále odhodlána k tomu, že bude ambicioznější. Tak, abychom dosáhli našich klimatických cílů. Musíme se pro Paříž vytoči, ambiciozní cíle, protože to nám umožní být ambicioznější i v dalších oblastech, například i energetické účinnosti. Je zde určitý prostor, ve kterém se pohybujeme a komise si nadále domnívá, že je ve smlouvách jasně řečeno, jaké potřebné věc, většin, jaké pot, většiny jsou zapotřebí pro rozhodovací proces. Takže potřebujeme mít dostatečný konsenzus na radě, protože toto důležitá témata dotýkají se klimatických změn, ale také konkurenceschopnosti průmyslu v globálním světě. Ale musíme si také uvědomit, že ve, zde máme ve smlouvách kvalifikovanou většinu pro tento legislativní a rozhodovací proces. Takže je důležité vyvíjet na radě úsilí o to, aby zde eh, byl ambiciozní cíl dosažený pomocí konsenzu, ale nemůžeme jít nad rámec toho, co máme ve smlouvách. Ale komise je odhodlána být ambiciozní. Musí se vyjádřit eh, Evropský parlament, musí se vyjádřit Rada, členské státy a my budeme usilovat o to, abychom s nimi dosáhli co nejambicioznějšího společného kompromisu. Ale myslím si, že zde opravdu hrajeme všichni v jednom týmu a usilujeme o strategie, eh, kterou, které skutečně tu věc prosadí. Docela mě překvapila otázka pana Faristyho. Byl jsem poněkud překvapen, když to je mluvil o tom, že já mám být prý přesvědčen o tom, že změna klimatu není realitou. To mě poněkud udivuje, že toto říkáte. Já nevím, já jsem byl ve Varšavě, v Doha. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že já jsem skutečně politik, který je toho názoru, že změna klimatu je, dochází k ní a že je způsobena člověkem a že máme možnost situaci napravit, že máme možnost napravit ty chyby, kterých jsme se dopustili a postarat se o to, aby v budoucnu nás to stálo méně. V oblasti životního prostředí a klima, klimatu je možné mít zelený růst, vytvářet nová pracovní místa. Je, je zde velký potenciál. Když jsem byl ministrem životního prostředí, tak jsem patřil do skupiny Green Growth Group, tedy politikům, kteří jsou přesvědčeni o tom, že eh, životní prostředí vytváří pracovní místa, že zelený růst je možný. A to si myslím i nadále. Dámy a pánové, chtěl jsem vám ukázat, že jsem opravdu odhodlán realizovat ambiciozně ten plán pro rok 2030 a že dosáhneme ambiciozních cílů v Limě. Vy jste se mě ptali, co chce komise v Limě. Komise chce mít takový systém, který zaručí to, aby v limských státech do prvního konce prvního čtvrtletí 2015 členské státy předložily svoje cíle Eh, toho snižování, aby bylo možné to potom zkontrolovat, podívat se na to, nakolik eh, to je ambiciozní a říct si potom, zda s tím, co máme, opravdu můžeme omezit to zvýšení teploty na ty 2 stupně Celzia. A zda ty kroky jsou dostatečné nebo ne. A pokud nebudou dostatečné, tak musíme se v Paříži domluvit ještě na dalších krocích. Byli bychom také rádi, kdybychom měli eh, určitou jasnou představu o tom textu potom, tedy aspoň základní pilíře toho eh, textu pro vyjednávání v Paříži. To je asi tak naše představa v souvislosti s Limou. Co se týče potom Paříže, tak si přejeme, aby všechny státy předložily svoje určité přísliby a závazky, aby se angažovali v oblasti změn klimatu, ale samozřejmě měli bychom postupovat postupně a neměli bychom nyní už nějak předvídat nějaké úspěchy nebo neúspěchy. Lima to je jedna z etap a musíme napřed ujít tento krok, tak abychom potom v Paříži eh, dosáhli nějaké závazné dohody. Ale jedna věc je naprosto jasná. Zpráva odborníků je jednoznačná. A je to zpráva, do které se zapojila i Evropská unie, která spolufinancovala tuto zprávu a také poskytla svoje odborníky. Takže je to opravdu skutečná zpráva a obdrželi ji všichni světoví politikové, kteří mají rozhodovací pravomoc a my nyní musíme učinit konkrétní kroky a pracovat na tom, abychom v Paříži dosáhli uspokojivého výsledku a také očekávám dobrou spolupráci s parlamentní komisí, která pojede do Limy eh, s předsedou a 12 členů delegace. Bude zde snad permanentní výměna názorů, parlament se klidně vyjádřil, je zde jasné, jak chce parlament postupovat a já se těším na tuto spolupráci. A nyní se dostáváme k druhému kolu otázek. Paní Pilar a Jusoma slovo jako první. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dovolte rovněž, abych vás přivítala v našem výboru, abych vám poděkovala za to, že jste mezi nás přišel v tomto prvním týdnu vašeho nového postu. Myslím si, že je to jasný signál určitého závazku vůči Evropskému parlamentu. Několikrát jste se zmínil o systému ETS, obchodování s emisemi. Je to systém, který byl vytvořen jakožto systém volného trhu se snahou snížit náklady spojené s emisemi. To, co to přineslo, bylo množství ad hoc opatření, a zároveň velice jasně vidíme, že ten systém nebyl až tak jednoduchý, jak jsme původně očekávali a doufali. Například státní pomoc, kterou schválila předchozí exekutiva ohledně snížení nákladů spojených s tímto systémem ETS. Samozřejmě, že to má dopady na celkovou cenu elektřiny. Vedlo to k určitému zkreslení hospodářské soutěže. Vím, že to nespadá do vašeho portfolia. Ovšem, určitým způsobem se to vaší oblasti dotýká. Pokud chceme zamezit eh, úniku uhlíku, měli bychom asi udělat vše proto, abychom chránili energetický trh u nás. Trochu mě zajímají například chyby bývalé komise a opatření, která by mohla napravit eh, problematiku této konkurence na našem trhu. Děkujeme, říká pan předseda. Máme na seznamu ještě 13 přihlášených řečníků, proto vás musím poprosit opravdu omezit vaše dotazy na 1,5 minuty, protože jinak se do toho nevejdeme. Pan Leinen má slovo. Já, já. Eh, Vážený pane komisaři, já vám přeji mnoho úspěchů ve vaší nové funkci. Evropská rada se rozhodla, že cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti nemají být závazné a vy to nyní musíte realizovat. Jak to bude probíhat? Dojde ke změně směrnic nebo bude jiný systém řízení a jak by mohl vypadat? Druhá otázka. Během slyšení už jsem hovořil o tom, že ve vašem portfoliu se skrývá potenciální konflikt. Jako komisař pro energetiku musíte být neutrální vůči veškerým zdrojům energie a jako komisař pro životní prostředí, zase musíte eh, podporovat obnovitelné zdroje energie. A já si myslím, že vnitřní trh s energií bude určitou bariérou pro rozvíjení obnovitelných zdrojů energie. Komise neustále návrhovala snižovat podporu obnovitelným zdrojům, omezovat je. Jak vy to budete řešit? Zvláště ty dva eh, systémy, eh, ten úspěšný systém té podpory uvádění energie do sítě a potom ten méně úspěšný systém ETS, takže co s tím budete dělat? A potom zmiňoval jste dopravu, to je dobře. Máme zde ten problém, že energetika je dosti eh, levná a je zde problém s hybridními pohony, tak eh, co uděláte pro snižování CO2 v dopravě? Děkuji. Děkujeme. Nyní má slovo pan Píga. Mikrofon, prosím. Mikrofon. Děkuji. Jo, jo, ještě, ještě. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Já, když se podívám na výsledky poslední Evropské rady, musím říci, že rada, komise i parlament, že v podstatě jsou tam určité, určitý eh, rozkol. Jak se, podí, jak se díváte na emise v rámci systému ETS? Myslíte si, že by tento systém měl nějakým způsobem formovat trh? Nebo tak, jak to navrhuje parlament v posledních dokumentech, měl by růst tento systém prostřednictvím různých legislativních aktů nebo nelegislativních aktů. Jak se osobně díváte na tuto problematiku? Trh nebo na druhé straně určitá regulace, která v podstatě komplikuje obchodování s emisemi. A druhá záležitost je konkrétní, jsem z Polska, takže s tím je to propojeno. Jsou to výsledky, které se týkají druhého bodu. Hovoří se zde o tvoření té dvouprocentní rezervy. 2.7 v tomto bodě rezervy v odsteku 4 se hovoří o tom, že rozhodnutí budou dělat členské země za pomoci Evropské Evropské banky pro investice a rozvoj. Rád bych připomněl to, že tato banka již v současné době má určité konkrétní pravidla, která znemožňují nebo alespoň eh, dělají využívání těchto Kreditu e, obtížnější, například na různé investice, které se týkají například uhelných elektráren. Co plánujete v této oblasti, pane komisaři, a co, si myslí, a co se myslí tím za pomoci Evropské investiční banky, prosím? Děkujeme. Pan Florence má slovo. Já, vielen Dank. Děkuji. Já se domnívám, že o Limě a Paříži už jsme toho řekli hodně a i o těch cílech, které si zde přejeme. A o té otázky, zda mají nebo nemají být závazné a to určitě nejsou závazné. Ale já si říkám, co vlastně ty státy, které nesplnily své závazky pro 2020. Co s nimi chcete udělat? Evropa jako celek sice cíl dosáhla, ale některé země vyvíjely velké úsilí, jiné nikoliv. A mě by zajímalo, zda to má pokračovat takto nadále. Já to těžko budu vysvětlovat svým středním podnikatelům v mém volebním okrsku. Děkujeme a nyní pan místo předseda Párňo. Vážený pane komisaři, Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Jsem nesmírně rád, že jste mezi námi a že mám možnost vám položit otázku vlastně poprvé několik týdnů po vaší nominaci na tento post. Tři otázky. Před chvíličkou jste nám připomněl několikrát naše cíle, to znamená závazné cíle, ale rozumné cíle, které bychom si měli stanovit. Pokud jde o ten zelený fond, máme tam zatím 2,3 miliardy, zatímco víme, že naším cílem této oblasti do roku 2020 je 5 miliard dolarů. Členské země by měly specifikovat eh, Eh, no, mm, všechny tyto v souladu s závěry Rady z 28.10. Barack Obama, to je druhá záležitost, hovoří o takové napůl závazné dohodě v oblasti klimatických změn. Ano, například v roce 2009 v Kodani jsme viděli to, jaké škody to způsobilo to, že vlastně žádná závazná dohoda v této oblasti nebyla na stole. Byl to opravdu takový, takové selhání celého tohoto systému, jak jsme tomu hovořili. A proto se chci zeptat, zda jak se na to díváte, na tento americký návrh amerického prezidenta? A třetí záležitost, Čína je jednou z nejatraktivnějších zemí, pokud jde o, atrakti- o investice do obnovitelných energií. My eh, nemáme téměř žádné tyto, eh, tento investiční kapitál, zatímco eh, tyto rozvíjící se země jsou mezi prvními 40 zeměmi nejatraktivnějšími. Proto se chci zeptat, jaké jsou opatření z vašeho hlediska, co navrhujete, aby jsme se stali atraktivnější v Evropě. Děkujeme, pan kolega Faria má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Srdečné blahopřání na začátek panu komisaři Kanětemu ještě z mé strany. Energetická účinnost, o té jste hovořil a zároveň i s tím, že energetická propojení brzdí energetický jednotný trh. Máme nějaké cíle v těch obnovitelných energiích a tak dále. Víme, kdy by existovalo nějaké příslušné propojení ve střední Evropě, Vyplatilo by se to všem z pohledu snižování eh, cen. Od 21. do 24. října bylo to téma nakousnuto, ale nyní víme, že ty cíle nejsou závazné. Komise sice má dát dispozici financování, ale to bude financování těch propojovacích sítí a projektů, Eh, když se jedná o společný zájem. Connecting Europe Facility, tam ale je relativně pouze málo projektů, které jsou popsány jako eh, nějak, projekty ve společném zájmu a které nejsou komerčně nosné. Pak prosazování licencí, i to je téma, které se na to napojuje. Jak to vypadá například eh, s financí? instrumenty, nástroji financování ze strany komise, aby se ten problém vyřešil. Budou k dispozici dodatečné prostředky finanční? A ještě další otázka. Budou k dispozici finanční prostředky, které nějakým způsobem umožní dohnat ta spožení v tom licencování? Další kolega. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisáři, naše skupinám a veliké obavy z ohledem na TTIP, možný environmentální dopad a proto bych ráda zmínila to, co jsme se dočetli v Washington Post v červenci ohledně závazné kapitoly, která by měla mít v tomto ohledu například eh, určité podmínky, které se týkají Eh, dovozu eh, licového plynu do Evropy. Dále je to záležitost fosilních paliv, oil sands, Kanady, energetických záležitostí, které jsou propojeny i s tímto dovozem. Dále hovoříte Dále jste se zmínil o energetické směrnici, reformě v této oblasti, proto bych se eh, ráda zeptala na návrh změn, se kterými přijdete a zároveň jsou to um, skleníkové plyny z oblasti dopravy. Děkujeme. Pan Javor má slovo, vážený pane komisaři, tři otázky. Jedna již byla zmíněna několika předřečníky jakým způsobem dosáhnout nezávazné indikativní cíle v této oblasti a obnovitelné cíle v oblasti obnovitelné energetiky, které nejsou závazné na národní úrovni, když vidíme, že v podstatě několik členských států nesplní ani cíle pro rok 2020, i když jsou již závazné. Jaké jsou tudíž záruky, kromě toho, že si to všichni velice um, přejeme? Další záležitost. Máme zde mnoho strategií v Evropském parlamentu na komisi, pokud je o energetickou unii, klimatické záležitosti, strategie v této oblasti. Ovšem nemáme nějakou jasnou vizi ohledně vztahu mezi jednotlivými strategiemi, které jsou na stole. Jaký je nějaký hlavní masterplan? plán? základ všech těchto úvah v oblasti energetické bezpečnosti prostřednictvím různých typů produkce, podpora podniků, environmentální záležitosti, to znamená na jedné straně boj proti klimatickým změnám, na druhé straně eh, podpora eh, produkce, nebo jakým způsobem to vidíte, jaká strategie je tím hlavním plánem Evropské unie. A dále je to PCI projekty, to znamená projekty společného, základní projekty společného zájmu. 90% těchto projektů je propojených s plynovou infrastrukturou v rámci této energetické e, struktury. Bude to naše politika, to znamená využít všechny finanční prostředky na tuto infrastrukturu v oblasti plynu a fosilních paliv nebo je zde nějaká možnost zahrnout i obnovitelné cíle a energetickou účinnost do, těchto, do této strategie. Děkujeme. Říká pan předseda, pan, paní Edy má slovo. Děkuji. Dě, děkuji za slovo. Ráda bych se zeptala na systém ETS. Rada se rozhodla na určitých cílích redukování CO2 do roku 2030. Proběhla jednání se Švýcarskem, tak aby tento systém byl v souladu s naším systémem. Německý ministři se zmínili v tom ohledu, že tento systém ETS bychom možná mohli rozšířit i na Čínu. Jakým způsobem bychom mohli dosáhnout těchto snížení v Evropě na naší národní úrovni? A druhá otázka, letecká doprava. My jsme požádali Evropskou agenturu pro civilní letectví, aby do roku 2013 nějakým způsobem přišla s určitým plánem redukce emisí spojených s lety. Všechny ovšem emise z mezinárodních letů, které vstupují do našeho vzdušného prostoru, by měly být pokryty systémem ETS. Čili proto mm, bych se ráda zeptala, máme zde i pravidla organizace ICAO, která navrhuje šestinásobné snížení ve s, ve srovnání se stávajícími hodnotami. Jakým způsobem si myslíte, že bychom mohli být úspěšní v rámci této redukce do roku 2016? A ještě má slovo kolegyně Svisa. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych mezi námi rovněž přivítala pana komisaře Kanětu, abych mu poděkovala za to, že mezi nás přišel na tuto první výměnu názoru. Myslím si, že ano, klimatická změna probíhá a musíme něco dělat, abychom proti tomu bojovali. Vy sám jste se zmínil o tom, že klimatická politika nemůže fungovat, pokud nebude fungovat biznis, pokud biznis nesehraje rovněž svou roli. A my jsme již několikrát řekli to, že Evropská unie by měla hrát prim, že by měla jít příkladem v tomto ohledu několik dotazů jak plánujete to, že se prosadíte v tomto ohledu, nebo že přesvědčíte velké business operátory ehm, a velké hráče zredukovat eh, skleníkové plyny, protože, jak víme, zatím tomu odolávali, tomuto tlaku. V dopise pana Junkra je jasné, že chce, abyste se zaměřil na obnovitelné zdroje a že očekává, že budete vést i boj za energetickou účinnost a za diversifikaci zdrojů. Dá to diversifikace mm, dovozu, dovozních možností se, abyste byl jasným, silným vyjednavačem, co plánujete v tomto ohledu, um, kdy mm, nezapomínaje na všechny tyto politiky. A konkrétní záležitost, vím, že Energetická unie spadá do portfolia pana Ševčoviče. Ráda bych ovšem věděla váš názor na transadriatický plynovod. Děkujeme. Kolegyně Garcia Pérez má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, několik z dotazů, které jsem chtěla položit, již položili předřečníci, proto se zaměřím na jednu konkrétní záležitost. Pan Grote, můj kolega, hovořil o atomové energetice a ve vaší odpovědi jste se zmínil o různých problémech, handicapech v obnovitelných energetických zdrojích, eh, o tom, že nás tam čeká ještě hodně práce, v tom s vámi stoprocentně souhlasím. Musíme zvážit eh, cesty podpory obnovitelných energií. Ovšem je to těžký úkol dosáhnout eh, toho vhodného energetického mixu v této oblasti. Mm, víme, že mm, atomové elektrárny ve Španělsku končí svou životnost v současné době. Zvažuje se tam prodloužení provozu, což podle mě by byl krok zpět. Evropská komise Eh, se zmínila o tom, že v rámci článku 36 eura tomu nedošlo k nějaké notifikaci ohledně hodnocení environmentálního dopadu těchto aktivit. Proto se ptám, pane komisaři, zda vy máte nějaké konkrétní informace, aktuální informace o těchto aktivitách, protože to je propojeno s eh, bezpečností atomové energetiky a bezpečnosti mnoha, mnoha tisíců občanů, kteří žijí kolem těchto elektráren. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pane. Bredlime a slovo. Děkuji za slovo. V boji s klimatickými změnami samozřejmě můžeme změnit legislativu nebo to, jak se lidé chovají, čili právní přístup a na druhé straně dobrovolný přístup. Samozřejmě problém je tak velký jako klimatická změna a proto musíme využít oba přístupy. Když půjdeme právní cestou, musíme vysvětlit našim občanům, jakožto politici, proč. A když půjdeme dobrovolnou cestou, musíme zajistit to, že naši občané jsou informováni a že skutečně jsou schopni udělat informovanou volbu. Máte nějakou představu? text o tom, jak bychom mohli lépe informovat naše občany ohledně uhlíkové stopy produktů, které nakupují, jakožto součást toho, že podporujeme naše občany v nákupu místních produktů a snížit eh, délku eh, dodavatelského řetězce například eh, i nějaké určité propojení s tou konferencí o dopravě, o které jste se zmínil před chvíličkou. Děkujeme. Pane, pan Soríňo má slovo. Děkuji za slovo, pane, komisař, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já mám ještě dodatečnou otázku. K těm závěrům Evropské rady a k tomu klimatickému balíčku na eh, období do roku 2030. Jeden ze závěrů spočívá v tom, že by tam měl být cíl padat na 15 u těch eh, provázaných. A jedna otázka už v té věci zazněla, takže tu opakovat nebudu. A tam ta provázanost těmi projekty eh, společného zájmu má být ufinancována. A já se připtám ještě na tři dodatečné záležitosti. Jak eh, to bude monitorováno, zda je toho cílu tedy dosahováno či ne. A co se bude dít, případně co si počneme se zemí, která schválně vůbec nepřispívá k dosažení tohoto cíle. A jaké kompenzační možnosti existují naopak u zemí, které by rády toho cíle dosáhly, ale něco je v tom brzdí, případně se jim v tom brání vždy jde o tu vůli té země eh, vytvořit to propojení. ve Matikakis. Já mám velikou radost, že zde máme pana komisaře mezi sebou a ta diskuse je nejsmírně poutavá. Já mám jedinou otázku, protože ty ostatní už vlastně zde zazněly a uh, už vlastně byli i uspokojivě odpověděli. Ale co mě ještě neuspokojuje, to jsou ty cíle v oblasti energetické úspornosti a spoření energii. To je přece, pane komisaři, tak důležitý cíl pro životní prostředí, kterými se zabývá mnoho odborníků. Já sám jsem profesor v oblasti fyziky a všichni víme, že ty cíle jsou v podstatě pouze indikativní, nejsou závazné, což znamená, že evropské vlády eh, mohou láteřit v té oblasti, případně nemusí vůbec se snažit. Jedním z příkladů je má země, Řecko nejdříve. Se i tam se plánovalo v Aténách a v Tesalonikách rozšířit metro v Soluni, ale nyní mám v té souvislosti tři důležité otázky. Dozor, kontrola, preciznost, zkoumání a oprava chyb, náprava případných přehmatů. Takže zda se to může ten 1,5% opravdu dosáhnout, toho 1,5%. Děkuji, pane kolega Feneči. Děkuji, pane komisaři. Já už jsem svou otázku položil, ale nebyla zodpovězena, takže já si dovolím ji ještě zkráceně položit znovu nový program těch evropských propojení. Ten program je financován částkou 33 milionů a týká se to jak dopravních propojení, tak v oblasti informatiky a i v energetice. Všechny tyto projekty by měly být ufinancovány a na to bychom potřebovali nejméně 70 miliard. Takže jak tam můžeme začít počítat s nějakým soukromým eh, financováním tohoto s nějakou spoluprací se soukromým sektorem a jak zajistíme, že nepromarníme tyto zdroje. Děkuji a paní Rivazi jako další. Děkuji, pane předsedo, dvě otázky. Hovořil jste o těch 300 miliardách investic v nejbližších třech letech. Eh, jste komisařem v oblasti klimatu a energetiky. Jaké tam máte záměry? Hovořil jste, že se tím budete zabývat v nejbližších několika týdnech, ale s čím přijdete vy konkrétně? Jako s plánem, jak eh, ty prostředky utrácet. A e, když bude e, ta rada, tam se říká bod 2,7, nutnost e, zvýšit energetickou účinnost, modernizovat energetické systémy v členských státech. V čem má spočívat ta modernizace z vašeho pohledu? Budeme modernizovat například uhelné elektrárny, nebo budeme se věnovat otázce fosilních paliv a elektráren, která pracují s fosilními palivy. Co to je? A poslední otázka Pan Dansk. Jenom taková rychlá otázečka a rovněž pro vaše kolegy, ale možná byste na to vrhl trochu světla, pane komisaři. Už jste řekl, že když budete rozhodovat o prioritách, tak se budete dívat na ty návrhy, kde eh, vidíte mm, možnost, potenciál podpory. Jak budete eh, k těm rozhodním přistupovat eh, za spolupráce parlamentu? Jak budete zjišťovat, co je dosažitelné a co ne? Protože samozřejmě ono je to subjektivní záležitost. Každý si představuje něco jiného jako dosažitelné. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nyní náš pan komisař má před sebou dlouhý seznam otázek. A já poprosím, aby zkusil v deseti minutách se ujal těchto všech témat. Může je samozřejmě na ně reagovali i takových blocích, protože tam byly určité tematické oblasti, kde se to snad dá trochu shrnout a tím by se mohlo vše zdařit úspěšně. Ano, já zkusím, aby eh, to bylo v souladu s právem společenství. Mnoho otázek se týkalo například pan Leinen, o tu energetickou účinnost. To se mm, zde objevovalo často. A jak komise, tak předseda komise a já vycházíme z toho, že při nejmenším celoevropsky musíme dosáhnout závazného cíle v té oblasti. A pak eh, ta zpráva nám musí umožnit pohlídat, eh, aby se všechny státy přiměřeným způsobem snažily. I když potřebujeme flexibilitu, protože ne každý stát je stejnou měrou schopen prosazovat ta opatření eh, v oblasti energetické účinnosti, protože ty výchozí podmínky v každém státě se opravdu velice liší. To je taková samozřejmost, kterou vidím a kterou nepřehlédnu. Podpora obnovitelných zdrojů, jak se zbavit překážek. Tam máme tři problémy u obnovitelných zdrojů. Za prvé, inovace. Musíme podporovat vývoj jak způsobu získávání generace té energie, ale i to skladování, i způsob, jak tu obnovitelnou energii nějakým způsobem si uskladnit, aby byla pak plně použitelná, abychom využili veškerého potenciálu. A pak ta provázanost to musí být inteligentním způsobem a přeshraničně řešeno. Tam musí být ta eh, provázanost opravdu a to budeme rozvíjet, eh, to je jasné. A pak, tady mám ještě otázku z úst pane Pače, jak si představuju to ETS, zda to bude tržní nebo netržní. Systém ETS musí být tržně orientovaný můžeme mít nějakou rezervu, abychom ten trh zbavili fluktuací, ale jinak by to neměly být politické, eh, politická rozhodnutí zasahovat do vývoje ceny. Pokud se to takto bude vyvíjet, tak dobrá. A když ty povolenky tam do toho systému vložíme nebo odejmeme, tím to můžeme upravovat, ale nebudeme zasahovat do vývoju cen. Tam se jedná o určité signály, kde máme příležitosti, když chceme investovat do nízkouhlitových eh, technologií a to bude nějakým způsobem odměněno. A pak se někdo ptal na tu propojenost tam musíme mít homogenní eh, porovnání. Spolupracujeme se Švýcarskem v současné době, ještě ne, všechny problémy byly vyřešeny, máme tam nevyřešené záležitosti, ale nebylo by špatné mít právě ještě i Švýcary v našem eh, v naší tržní oblasti. Pokud všichni budeme používat stejná kritéria, vyvíjet ten trh stejným směrem, tak budeme mít globální trh, to bude samozřejmě všem ku prospěchu. A dostivé cíle, globální trh v Paříži, takže zasaďme se o ten sen. Další otázka byla v tom smyslu, jak může zde fungovat ten Evropský investiční Eh, trh. A ještě tam máme ten Junkrův balíček. To je těch 300 miliard pro mobilizaci investic a tvorbu pracovních míst. A jednou z oblastí, kde potřebujeme více investovat, je právě energetika. Protože eh, ten ta potřeba, tam máme 204 miliard na generaci energie, a to zahrnuje obnovitelné zdroje, eh, eh, modernizace sítí eh, těch vysokonapěťových, a, které jsou zastaré v mnoha zemích a navozování těch inteligentních sítí, pak energetická účinnost budov, modernizace budov, to stojí obrovské peníze a to potře- je potřeba ve všech zemích a pak ještě v průmyslu. Energetická úspornost a účinnost. A to vlastně zabere obrovské území v tom balíčku a já na tom pracuji. Generace energie, obnovitelné stroje, modernizace napěťových sítí, modernizace budov a e, modernizace průmyslu z pohledu energetické úpornosti. A když se na to tak podíváte z toho pohledu, tak všechny ty projekty, to jsou všechno projekty v eh, společném komunitním zájmu. Tam jsou obrovské příležitosti. A jak na to půjdeme? Máme tým, pracujeme na evropské úrovni, jak můžeme účinněji mobilizovat například soukromé investory. Nikoli pouze tradičním způsobem, čili úvěrově. Chceme mít i jiné finanční nástroje, které budou tou pákou, eh, která do toho vnese obrovské nové částky a můžeme pracovat, můžeme se snažit tímto směrem. A pak se tady neustále objevoval ten motiv, co se bude dít, když někdo nebude ty cíle plnit. Máme tu směrnici o energetické účinnosti, tam je to jasně napsáno, co se bude dít a tu mm, směrnici budeme provádět v tom novém systému, který si přejeme, který chceme, aby byl těžádostí, musíme mít i nový systém zprávy a to ještě budeme s parlamentem probírat, jak lépe eh, umožnit jeho fungování. Ještě mám tady od pana Karňo otázku. To byla taková důležitá, významná otázka. Co se bude dít? Co se bude dít s těmi spojenými státy? Tam je problém, že prezident a kongres mají rozdílné, rozdílné názory, takže pokud chceme dospět nějaké dohodě v Paříži, tak v závislosti na povaze toho, co se dohodlo, to musí schválit kongres Nejdříve tedy se musíme dohodnout, my, pak ještě kongres. A pak američtí vyjednavači ještě musí najít způsob, jak se moci zavázat k něčemu, ale ten právní nástroj je tak chytře nastavený. Takže budeme muset tady vykonat hodně práce v právní oblasti. Protože na čem záleží? Aby to vedlo k nějakým konkrétním krokům, jak to pokryjeme. To se uvidí. Pan Faria hovořil o té propojenosti například v Portugalsku, ještě i ostatní se k tomu vyjadřovali. Je jasné, že iberský eh, poloostrov je v určitým smyslu ostrov, po Baltii je ostrov, pak máme ještě archipelágy, to je už opravdový ostrov. No a teď kompromis v současné době spočívá dosáhnout 10%. A toho by se v podstatě bylo dalo dosáhnout, a doufejme, že v roce 2020 se toho dosáhne. My jsme na Iberském poloostrově v současné době na 1,4 a kdyby ta propojenost opravdu byla zavedena a příští rok nebo v roce 2016 to už nastane, tak to najednou bude 2,4. A nyní financujeme takovou studii EU e, o proveditelnosti nových projektů. Je pravda, že tady potřebujeme, aby členské státy spolupracovaly, ale já se domnívám, že pokud bychom mohli pracovat všichni ve směru opravdového jednotného trhu, tak vyřešíme i ty ceny. Nebude to jednoduché, ale paní Rodriguez. Problémy v TTIP v energii. Zatím je smlouva v takovém předběžném stádium, ale Evropská unie má obrovský zájem, aby tam diversifikace zdrojů zásobování energií byla promítnutá do toho. Paní Rodriguez, nezapomínejme, že cena plynu pro evropský průmysl je tři až čtyřnásobně vyšší než cena plynu na trhu USA a ještě dokonce i 20% vyšší než například než eh, v českém průmyslu, který zakládá smlouvu s Ruskem, čínském průmyslu. Takže, jelikož plyn je asi nejméně znečišťující z fosilních paliv, takže je našem zájmu diversifikovat zdroje zásobování. E, komise o tom hovořila v září, když hovořila o bezpečnosti i dodávek a máme zájem mít přístup k americkému vývozu plynu a by to přispělo právě k té diversifikaci zdrojů a ke snížení nákladu. Já chápu, že máte tu směrnici, která učila globální procento, které je třeba aplikovat podle původu výrobku. Pan, ši, pan Obrilo, rok 2020 a ten nový cíl 27% na úrovni společenství. Tam při nejmenším máme cíl společenství a nyní už musíme učit ty mechanismy často vůbec nemyslíme na mechanismus postihu, ale spíš z pohledu podpory. Musíme uvažovat z úhlu pohledu podpory obnovitelných zdrojů v každém státu. A řešit překážky, se kterými bojují členské státy a e, usnadňovat členským státům práci a nikoli pouze uvažovat o tom, jak je budeme postihovat. Další tazatelka. Ano, je pravda, že v těch fondech, které máme v rámci Connecting Europe Facilities, ty částky nejsou vysoké, ale eh, balík eh, Kro nám poskytuje velkou možnost v té věci zrychlit. A máme nové návrhy, stižádostivější projekty. Já se domnívám, že jsem asi zodpověděl většinu otázek. A ne, ještě tady něco schází. Já, pokud nemám něco, co jste chtěli, tak vám to ještě pošlo. Děkuji, říká předseda. Děkuji panu komisaři jménem všech kolegů ve výboru. Jsme velice vděční, že pan komisař byl dnes k dispozici, že byl ochoten zodpovědět všechny dotazy. Tímto tedy uzavírám, končí zasedání naší skupiny. Ještě všem kolegům připomenu, že naše další zasedání se bude konat 24. listopadu, to bude mimořádné zasedání 19 hodin ve Štrasburku a další řádné zasedání 3. a 4. prosince v Bruselu. Děkuji všem. A nyní prosím, aby jste vy, kolegové, kteří nejste koordinátory, opustili tuto místnost v urychlené tempu, tak abychom mohli pokračovat.